žádost kolegy Tomčaka um, prohlásit za nepřípustnou. Právní výbor na svém zasedání 11. a 12. února 2009 mandáty členů Berger, Kirita, Fimeriu, Manole, Matula, Nacare, Sitonen, Antoky a dále Šila proskoumal a podle článku 3 odstavce 3 jednacího řádu jednomyslně navrhuje tyto mandáty prohlásit za platné. Jsou proti tomu námitky nikoli, takže tyto námitky jsou potvrzeny. Výbor pro ústavní záležitosti se zabýval výkladem článku 47 jednacího